Všem vám děkuji. So, um, right. Um, I'd like to. Um, first of all, I'd like to uh, welcome everybody to. Uh, Nejprve bych chtěl všechny přivítat na dnešní dopolední schůzi. Jako vždy také vítám všechny ty, kdo nás sledují na webu. Jenom pro vysvětlení, právě jsme se tady hromadně vyfotili, fotografie se objeví později na webu a jsem rád, že jsme se všichni tady takto sešli. Dobrá, přistupme k dnešnímu pořadu jednání. Čeká nás den plný hlasování a vím, že jste na to jistě dobře připraveni. Ale ještě předtím, než přistoupíme k hlasování, než přistoupíme k hlavnímu hlasování dnes dopoledne, což je směrnice o zadávání veřejných zakázek, a já samozřejmě za chvíli vyzvu pana zpravodaje, aby nás s tím seznámil. Tak, nejprve tady máme další důležitou věc, a to sice formálně schválit dohodu v prvním čtení a výsledky trialogu ke dvěma velmi důležitým bodům. Jednak alternativní řešení sporů o spotřebitelských sporů a online řešení spotřebitelských sporů. Bohužel paní zpravodajka Tun tady dnes není, aby si vyslechla vaše odsouhlasení, ale je tady pan Šváb, který to bude prezentovat jménem. Nicméně nejprve bych chtěl pozvat pana místopředsedu Luise Kreka, který bude zpravodaj k alternativnímu řešení sporu, aby řekl několik slov. A také nejprve bych chtěl potvrdit, mm, protože tady nemáme nikoho z rady, tak bych chtěl vám sdělit, že tady máme oficiální dopis, tak to vypadá, je to tedy oficiální dopis rady a v něm se říká, že rada potvrzuje, že jestliže přijmeme toto stanovisko v prvním čtení, tady toto vyjedané stanovisko, tak tyto dva návrhy budou schváleny. A jestliže někdo se chce seznámit s tím podrobněji, naleznete to na webových stránkách. Takže nyní dám slovo kolegovi Louis Grekovi. Poté paní Šváb, také vidím, že tady máme z komise paní Ruse. Možná také se k tomu chce vyjádřit. Takže nejprve pan Grek. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Po úspěšném dokončení trialogu, který proběhl 5. prosince a poté, co jsme obdrželi dopis z Koreperu, tak společně se svými stínovými zpravodaji vás žádáme, abyste potvrdili tento text. My jsme s některými výjimkami v zásadě dospěli k tomu, že bylo přijata většina návrhů parlamentu mezi složkami komise, radou a námi probíhala dobrá spolupráce. Podařilo se nám dosáhnout vyváženého a spravedlivého výsledku. Přesto tady ale zůstává ještě jeden bod, který bych chtěl zmínit, respektive je zde jedna věta v úvodním ustanovení 19, kde se říká, to the dispute. I think the wording as such needs clarity. Já si myslím, že toto znění vyžaduje určité vyjasnění a my odešleme odkaz právníkům lingvistům, abychom dokončili tento dokument, abychom zajistili jasnost a konzistentnost s příslušným článkem. Kromě tohoto se ale domnívám, že jsme skutečně dosáhli dobrého kompromisu. Myslím, že spotřebitelé hodně přispěli k této směrnici, k tomuto legislativnímu návrhu. Nicméně eh, chtěl bych poděkovat jmenovitě stínovým zpravodajům Hans Pítrovi, Hajde, Robertu Rošforovi, také panu De Jongovi, také panu Buzojovi, který byl zpravodajem za výbor Jury a také panu Ashley Foxovi. Myslím, že bez jejich spolupráce, bez jejich podpory bychom se nedostali tam, kde jsme nyní. Je to jedna z mála zpráv, která proběhla v prvním čtení v takto velmi dobře strukturovaném stylu. Zároveň bych chtěl poděkovat komisi i radě za jejich příspěvky. To je z mé strany asi vše, paní, pane předsedo. Nic dalšího k tomu nemám. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaši práci na tomto bodě. Určitě vám děkujeme všichni. And then I'll invite just Andrew Schwab to say... A nyní bych vyzval kolegu Andra Schwaba, aby řekl něco jménem paní Rozy van Tunen. Pane předsedo, děkuji mnohokrát. Já k tomu nemám mnoho, co bych řekl. Chci poděkovat všem, kdo se na tom podíleli. Bohužel kolegyně Rosa Fontún zde dnes nemůže být. Dobře, takže co navrhuji, abychom hlasovali o obou těchto věcech. Zároveň uděláme to elektronicky, budeme to mít v záznamu, také věříme, že vše náležitě funguje. Čili hlasujeme o návrhu výsledky projednání trialogu. Máme tady 38 hlasovacích štítků. Nejprve ověříme, že vaše hlasovací štítky fungují. 39 lidí hlasuje. Máme 40, takže 40 osob, aby všichni hlasovali. Máme 40 hlasovacích štítků, ale jeden dotyčný nehlasuje. Hlasujte tak máme tady o jednoho navíc SND, sociální demokraté. Máte tady jednoho navíc. Jeden hlas navíc. It's not important at this stage, right? Okay. Dobře, v této fázi to není až tak důležité. Končím hlasování. Takže 35 pro, 4 proti. Takže to je jednoznačně přijato. And, um... Uh, perhaps, Mrs. Russo, for a very short, just a comment perhaps from your side. A nyní prosím paní Ruse za o stručné vyjádření. Děkuji, pane předsedo. Za komisi mi dovolte poděkovat výboru IMCO za velmi dobrou práci. Děkuji zpravodajům panu Grekovi, paní Fontun a všem stínovým zpravodajům. Myslím, že jsme dosáhli vyváženého kompromisu a jsme velice rádi, že v rámci všech institucí jsme dodrželi politické závazky v souvislosti s jednotným třím trhem uzavřené v rámci dohody v roce 2012. Jedná se o velmi důležitý krok pro spotřebitele v rámci jednotného vnitřního trhu, v rámci plnění společných cílů. Já vám všem děkuji a přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok. Děkuji, děkujeme mnohokrát za vaši práci s radou a s komisí. Jedná se tedy o další krok v rámci Single Market Act. Dobrá, pojďme dále. A teď tady máme něco, co nám zabere prakticky celé dopoledne. Uvidíme, zda to zvládneme najednou, nebo možná si uprostřed dáme nějakou pauzu. Bude záležet na vás, jak budete rychlí při tom hlasování. Každopádně, ještě než přistoupíme k hlasování, chtěl bych poprosit pana zpravodaje, aby nám něco k tomu řekl. Také pan Šváb za EPP, dále také pan Engel. A samozřejmě mohou se přihlásit i jiní stínoví zpravodaje, ale nejprve tady má slovo pan zpravodaj Tarabela. Děkuji, pane předsedo. Co mám říci? Nejprve bych chtěl poděkovat za velký kus práce, který se podařilo odvést během celého tohoto procesu, protože již téměř před rokem pan komisař zahájil nebo představil svůj návrh směrnice. My jsme na tom hm, usilovně pracovali, respektovali jsme všechny stanovené lhůty a za tento velký kus hm, práce bych chtěl bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům, mimo jiné i vám, pane předsedo, a všem zaměstnancům. Děkuji také sekretariátu výboru IMCO, který vedl skvělou práci. Dělali jsme vše, eh, co bylo v našich silách, abychom dnes eh, dospěli ke hlasování, možná i bez té přestávky na kávu. My máme nakonec 91 kompromisních návrhů, Někteří, některé z nich si získali velkou podporu, jiné možná nebudou podpořeny všemi politickými skupinami, to je jasné. Tato otázka eh, je velice strategická a můžeme tedy pochopit, že existují různé názory, různá stanoviska u některých významných otázek. My jsme samozřejmě chtěli postupovat tak, aby se eh, lépe zorganizovalo vydávání veřejných prostředků, já chci poděkovat eh, komisi za návrh. Komise byla velice konstruktivní, na každém zasedání byla komise přítomná, vysvětlovala různé aspekty a já tedy dnes, i když se budu opakovat, eh, musím říci, že máme štěstí. Měli jsme štěstí, že jsme mohli vycházet z takto pozitivního návrhu komise, eh, což není vždy ten případ. Myslím, že nám to tedy také napomohlo v tom, abychom odvedli skvělou práci, což je v zájmu místních subjektů, orgánů, ale i dalších subjektů a myslím si, že díky tomu zajistíme lepší efektivní vydávání finančních prostředků. Zároveň se musí respektovat eh, kritéria, samozřejmě kritéria eh, zaměřená na životní prostředí, to už bylo obsaženo v komisi, ale eh, v komisním návrhu, ale také tam musí být sociální kritéria a kritéria zaměřená na nejvýhodnější ekonomickou nabídku. Také jde o to, aby docházelo k sub eh, zadávání zakázek efektivně, aby to probíhalo ve stanoveném rámci a tak, aby nedocházelo ke ztrátě veřejných prostředků. Důležité je, aby všichni aktéři respektovali pravidla o správném používání veřejných prostředků. Nechci to příliš natahovat, pouze děkuji za skvělou práci. Myslím si, že tím nakonec parlament vyšle jasný signál a znovu chci poděkovat kolegům za to, že spolupracovali, věnovali hodně času tomu, že se účastnili různých zasedání a děkuji také za odpovědi na e-maily, protože proběhla velká výměna e-mailů, to také pomohlo vyjasnit naše stanovisko a rozhodně to bylo užitečné. Well, thank you very much uh, for leading that work. Děkuji. Já jako stínový zpravodaj a také předseda musím potvrdit, že došlo ke skvělé práci a nyní musíme tedy přejít dále a dostáváme se k hlasování. Frank Engel. Ano, děkuji, pane předsedo, pouze velice stručně. Začnu tím, k čemu se musím vyjádřit, a sice díky. Eh, chci poděkovat panu zpravodaji Terabelovi a i dalším kolegům, stínovým zpravodajům, za to, že jsme nakonec eh, odvedli tuto práci. Nebylo to zanedbatelné, trvalo to rok. A to, že se nám to po tak dlouhé době opravdu povedlo, je skvělé. Já jsem eh, spokojen s tím, že jsme dosáhli takového výsledku. Výsledek pravděpodobně není ideální a pane předsedo, Nemusím vám skrývat to, že po hlasování ve výboru a hlasování na plenárním zasedání se budeme muset ještě k některým aspektům vrátit. Já bych si samozřejmě přál, aby došlo k vyřešení těchto otázek ještě předtím, než proběhne hlasování, ale bohužel to nebylo možné. Některá konkrétní znění tam například eh, nebyla úplně doladěna. Chci říci, že paní kolegyně Kuraca Bild bude navrhovat tři pozměňovací návrhy, ústní návrhy. Ty budou představeny ještě před eh, příslušným hlasováním. A také bych chtěl vlastním kolegům z EPP sdělit, že je nutné, aby se v rámci svých hlasovacích eh, seznamů zaměřili na pozměňovací návrh 253. Chci poděkovat za pozornost. Okay, um... Dobře. Děkuji. Teď ještě další politické frakce. Nejprve pan Mandas. Jménem pana Krojcmana, který se dostaví později, i my chceme poděkovat stínovým zpravodajům, zpravodajovi a všem, kteří se podíleli, protože to, byl, to byla obrovská práce. A to, co právě zaznělo od Franka Engla. Já jako koordinátor se chci zeptat, jestli je možné, aby ještě po výsledku našeho hlasování jsme zhodnotili tedy celou věc před hlasováním na plenárním zasedání, protože je to důležité pro celou ekonomiku, ale také pro všechny politiky, regionální, místní, celostátní a i celoevropské politiky. Je velice důležité, abychom zavedli funkční právní úpravu a my jsme dostali mnoho stížností na první právní úpravu eh, o veřejných zakázkách. Teď jsme se snažili o jednodušší a transparentnější právní úpravu a proto se chci zeptat, jestli by zpravodaj souhlasil s tím, že provedeme hodnocení ještě před hlasováním na plenárním zasedání abychom skutečně zajistili, že se nám podaří tu právní úpravu v oblasti veřejných zakázkách zlepšit. Děkuji, paní Rile. Já budu stručná i a e, Frank Engel má naprostou pravdu, že by před plénem ještě mělo proběhnout hodnocení a e, koordinátoři, kteří opravdu e, přebrali zodpovědnost, by měli do toho zaangažovat veškeré frakce. Tolik tedy ode mě, protože si myslím a také souhlasím s panem eh, Mandisem, že eh, právě zadávání veřejných zakázek je nesmírně významné a to, co dnes odhlasujeme, eh, je opravdu důležité a je potřeba si tu relevantnost uvědomit ve všech směrech. Jestli bych mohl uzavřít kolo debat, z hlediska předsedy i. Dobře, takže nejprve ty kolego a potom, eh, potom promluvím já. Děkuji, pane zpravodaji. Já jsem nechtěl uh, mluvit před vámi, ale uh, stavím se za to, co řekli uh, kolega Mandis a paní Rýle. Uh, Myslím, že opakovaně už se volalo po takovém hodnocení před eh, hlasováním plenárním zasedání, protože je to velmi důležité i pro malá střední podniky a i, jak řekl kolega Mandis, musí to být pochopitelné a jasné pro místní a regionální úřady eh, stálo by to za eh, takové úsilí. Nikdy nám není předem jasné, jaký bude výsledek té právní úpravy po tolika Eh, pozměňovacích návrh, eh, návrzích. Také souhlasím eh, s Heidi, že by se na tom měli dohodnout i koordinátoři, ale opravdu se za tu myšlenku stavím. Předseda, já si myslím, že když máme před sebou tak složitý text, že hlasování ve výboru je vždycky něco prozatímního. Vzpomeňme si ku příkladu na směrnici o službách. To, byl, to bylo asi poslední takové obrovské hlasování, eh, které jsem se účastnil v roli předsedy, kdy vlastně jsme si zavedli takový postup hodnocení ze strany všech politických frakcích a tehdy jsme ten text velice pečlivě procházeli předtím, než jsme ji odevzdali do plenárního zasedání a podařilo se nám text ještě značně zlepšit. Podařilo se nám také získat souhlas od všech frakcí pro tento text, takže by bylo dobré i přes kvalitní práci zpravodaje ohodnotit výsledek na tak složitého textu. A e, ještě bych naposledy řekl Eh, paní Koraca Bild, že přicházet ještě s dalšími pozměňovacími návrhy v tomto stádiu je velice eh, politování hodné. Myslím, že by bylo dobré je podat jindy, ještě později. Pakliže skutečně na tom trváte, eh, tak prosím, můžete to udělat, ale myslím, že obecně tedy jako předseda jsem velmi proti tomu. Takže teď eh, se pustíme do hlasování a potom zhodnotíme celé naše stanovisko a také naprosto souhlasím s tím, co kolegové eh, řekli, že je třeba zachovat základní aspekty reformy, to znamená zjednodušit ten text, eh, zjednodušit jeho aplikaci pro zadavatele a také jej zpřístupnit pro malé a střední podniky. Musíme zajistit, aby toto vše se odrazilo ve finálním stanovisku, protože k tomu jsme směřovali těmito reformami. kolegové také chtějí zajistit, eh, aby byly vzaty v potaz eh, sociální a ekologické aspekty. Je třeba se i na nich dohodnout, aby to bylo přijatelné pro všechny. Věřím ale, že díky kompetencím, které jsme měli a také chci poděkovat všem a i Julie Clamontín a všem pracovním týmům, které nám eh, v této práci pomáhaly. Té práce eh, bylo opravdu eh, mnoho a je heroickým výkonem toto zvládnout za rok, protože to bylo vlastně doslova před rokem na den, kdy jsme ten text k práci dostali. Potřebujete ještě něco, pan Šváb, ještě? Omlouvám se, pane předsedo, většinou si neberu slovo v této fázi. Já výslovně sdílím to, co bylo řečeno ze strany kolegů a za EPP chci ujasnit jednu věc. Eh, my jsme souhlasili eh, s řadou kompromisů, které pro naší frakci opravdu nebyly jednoduché, v té naději a důvěře, že se podaří získat skutečně širokou podporu pro tento text. Pro případ, že by toto nebylo možné, tak tu ochotu ke kompromisu Eh, kterou jsme ukázali v této fázi, budeme muset později při dalším hlasování muset bohužel omezit. Takže to se týká eh, některých bodů a jak už o tom hovořil Frank Engel, skutečně jsme se snažili o dosažení, eh, o dosažení široké, širokého souhlasu. Tolik od nás. Děkuji, pane předsedo, i já za svou frakci chci naprosto jasně říci, že i my jsme byli nuceni k řadě ústupků kvůli jiným frakcím a proto jsem poněkud rozhořčena tím, eh, co eh, bylo právě řečeno, že se máme ještě zase znovu zabývat nějakým hodnocením. My jsme se s frakcemi dohodli na kompromise a já Vycházím z toho, že ty frakce také si vnitřně eh, vydiskutovali to, o čem zde dnes budeme hlasovat, že se na tom dohodli. A já si myslím, že potom nelze doufat, že mezi tím, co dnes dohodneme, a já skutečně vycházím z naděje, že se nám podaří získat širokou eh, podporu, že potom to plénum zruší. Neboli já si myslím, že by to nebylo vůbec dobré pro další spolupráci v tomto výboru. Takže je potřeba být skutečně opatrný. Všechny strany byly nuceny tedy eh, v řadě eh, případů ustoupit, aby zase něco získali. To se týká všech, i nás. Takže nechci nechat nikoho na pochybách eh, o tom, že toto není jenom nějaké přechodná, nějaká přechodná dohoda, ale mělo by to být něco, co skutečně také bude hlasováno v plénu. Já si myslím, že nikdo to takhle ale neřekl a nemyslel, ale na každý pád eh, tedy se podíváme eh, na ten výsledek a je v povaze kompromisu, že někdo musí ustoupit tam a jiný onde. Dobře, takže teď hlasujeme o, kompromisních, na, na, o kompromisním návrhu 65 a 83. Kdo je pro? Proti? Schváleno. A teď tedy jdeme až k 66. A to bude oddělené hlasování ve čtyřech části, částech. Nejprve část 1, kdo je pro, proti, zdržel se. Eh, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Eh, část 3, kdo je pro, proti, hlasujeme o části 3. Hlasujeme velice pomalu. E, buďte prosím rychlejší, jinak to nemůžeme stihnout. Máme tady jenom 35 lidí, kteří, e, kteří e, hlasují a vidím tam jenom čtyři karty, protože teď je to 39. Prosím, hlasujte rychleji. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní část 4. Kdo je pro, proti, zdržel se, jasně schváleno. A teď postupujeme dále až 433 eh, paní Ríle, Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A eh, blokové hlasování o tom všem, kdo je pro, proti, zamítnuto. 650 byl schválen, takže teď 371, všechno dohromady, kdo je pro, proti, zdržel se oba dva odmítnuty a tři od paní Petikainen, eh, kdo je pro, proti, zdržel se také zamítnuto. A nyní 74. Kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. A nyní kompromis 80. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 67. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Jasně schváleno také. A teď postupujeme 407, 408 což byste měli mít. Kdo je pro, proti, ty jsou jasně e, zamítnuty 409, kdo je pro, 409 hlasujeme. Aha, to nebylo blokové hlasování, prosím, vraťme se zpět. Omlouvám se, ty byly spojeny, ale já jsem si toho nevšiml. Takže teď hlasujeme o 40, 408, kdo je pro, proti, 408 zamítnuto. Nyní 409, hlasujeme o 409. Hlasuje nás 40, prosím rychleji. Jenom 39, nevím, kdo chybí. Končím hlasování, schváleno 27 k 11. Nyní 410, kdo je pro? 410 hlasujeme nyní. Prosím, hlasujte rychleji, jestli by to bylo možné. Nějak to nestíháme. Všechno nám to trvá moc dlouho. 400, 400 410. 17 odpadá, protože 409 bylo eh, schváleno, takže regi 26 jako doplnění 26 jako doplnění hlasujeme teď. PP, EPP má jeden, jednu kartu navíc, prosím někdo nehlasujte. 39, nyní končím hlasování. 21 ku 18 schváleno. A teď blokové hlasování k článku 6. Kdo je pro? Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. A Regi 27. Hlasujeme o Regi 27. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní kompromis 68. Kdo je pro? Proti? Schváleno. A nyní 69, kdo je pro, proti, jasně schváleno. Teď máme uh, něco bylo. Máme tady blokové hlasování, kdo je pro, proti. Já to ještě znovu ověřím. To nebylo úplně jasné. Blokové hlasování, kdo je pro, proti, to je jasně zamítnuto a právní záležitosti 14, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Inta 18, eh, hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Inta 19. Hlasujeme o Inta 19. Končím hlasování. Také zamítnuto. A nyní kompromisní návrh 70 a 72, to je blokové hlasování a dílčí hlasování, vidíte kde. Takže nejprve hlavní text, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno a část dvě s doplněním těch uvedených slov hlasujeme teď o té tom, o té dílčí části dvě. Prosím, eh, hlasujte rychleji. Končím hlasování. Schváleno. 24 k 13. A nyní Hlasujeme o e, návrhu 455. Kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. A nyní článek 11, kompromis 73. Kdo je pro? To je ústní pozměňovací návrh, e, který žádá EKR. To máte v hlasovacím e, seznamu, to bylo schváleno stínovými zpravodaji. Kdo je pro s, s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je proti? Jasně, schváleno. Chce to někdo ověřit? Ne. A teď postupujeme dál až na to je skvělý úspěch v oblasti kompromisu pro zpravodaje. Takže 583, pan De Jong, to nechtěl stáhnout, kdo je pro, proti, zamítnuto. 584, kdo je pro, proti, také zamítnuto. Kompromisní návrh 25, kdo je pro, proti, schváleno. Článek, článek 16, kompromisní návrh 54, kdo je pro, proti, schváleno. 17, eh, stejné pozměňovací návrhy, kdo je pro, proti, eh, zamítnuto 604. Eh, On 604 and 25 employment. Zaměstnanost 25. Ne, to není vlkové hlasování. Někdo, zdá se, že řada lidí přistala hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Já se omlouvám, já asi moc spěchám, říká předseda, protože toto není blokové hlasování. Takže regionální výbor 37, k tomu se prosím vrátíme. Regionální výbor 37, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 604 bylo zamítnuto elektronicky. Employment nebo zaměstnanost 25, kdo je pro? Uh, employment dva, uh, eh, 25 elektronicky hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže teď hlasujeme o 602. Uh, eh, paní Rýle Hlasujeme o 602. Končím hlasování. Také zamítnuto. Kompromisní návrh 55 a 52 společně. Kdo je pro, proti, schváleno. A nyní pokračujeme až eh, k 40 a 41 blokové hlasování. Kdo je pro, Zdá se, že také budeme muset odhlasovat elektronicky. Hlasujeme o tomto blokovém hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Tento blok a nyní průmysl 39. Pan Westfest, kde je pro, proti? Zamítnuto. Návrh 626. Identické, kdo je pro? Znovu elektronicky hlasujeme. Teď hlasujete rychleji. Děkuji vám za to. Končím hlasování. Schváleno 21 k 18. Výbor pro průmysl 40. Hlasujeme o 40. Končím hlasování. Schváleno o jeden hlas, jeden se zdržel a Nyní 618, tam je jeden ústní pozměňovací návrh, hlasujeme teď o tom i s tím ústním pozměňovacím návrhem. Končím hlasování. Schváleno. A nyní kompromisní návrh 38. Kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. Výbor Regi 40. Kdo je pro? Proti? jasně zamítnuto. Kompromisní návrh 56, kde je pro, proti schváleno a nyní rovnou 51, eh, kdo je pro, proti, jasně schváleno. Šeste 25, 626 jsou stejné, hlasujeme, kdo je pro, proti, eh, zamítnuto, Eh, a teď eh, pozměňovací návrh výboru pro dopravu, kde je pro proti zamítnuto a pan eh, Žuvan, kdo je pro, proti, jasně zamítnuto. A nyní výbor pro mezinárodní obchod schváleno. Kompromisní návrh 2, kdo je pro, proti, schváleno. A přecházíme Kompromisní návrh 3, kdo je pro? Je to kompromisní návrh 3, kdo je pro? Proti. Jasně schváleno. A teď návrh 661, pan Tarabela. 661. Končím hlasování. Zamítnuto. 662. Kdo je pro? A ověřím elektronicky 662. Prosím zrychlit. Končím hlasování. Zamítnuto. 664 zpravodaj. A hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. 666 paní Harkin. Kdo je pro, proti, zamítnuto. Výbor Regi výbor Regi 41. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. 669, pan Van de Kemp. Hlasujeme o 669. Končím hlasování. Schváleno o jeden hlas. Asi, asi někdo měl být rychlejší, prosím, opravdu buďte pohotoví. 670. Hlasujeme o 670. Končím hlasování. Eh, Předseda se opravuje schváleno a nyní 671. Paní Gebhardt, hlasujeme o 671. Končím hlasování. Zamítnuto. Right, we go to now... Dobře, nyní kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Přijato. Jdeme dále. 680 a 681. Zahajuji hlasování k tomuto bloku. EPP má jeden hlas navíc. Dobře, nyní končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 683 předkládá pan De Jong. Zahajuji hlasování k 683. Končím hlasování. Zamítnuto. 685. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Proti? To je jasně přijato. Nyní přejdeme dále. Pozměvací návrh 48, 50 a 54, které předkládá zpravodaj. Zahajuji hlasování k tomuto bloku. Hlasovali jste? Končím hlasování. Zamítnuto. Tyto tři návrhy jsou zamítnuty. Nyní 691, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 693. Zahajuji hlasování k návrhu 693. Končím hlasování. Zamítnuto. 692. 692. Omlouvám se, zahajuji hlasování k 692. Hlasujeme o 692. Končím hlasování. Vycházely eh, odlišné signály, takže jsem se nebyl jist. Nyní 694, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 695. 695. Pane Švábe, můžete ukázat, zda jste pro nebo proti, kdo je pro, proti. To je jasným způsobem zamítnuto. Nyní máme blok pozměňovacích návrhů, kde je pro, proti, zamítnuto. Industry 45, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kompromisní návrh 6. Kdo je pro, proti, to je přijato. 703 eh, předkládá paní Harkin, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kompromisní návrh 7, kdo je pro, proti, to je přijato. Nyní přejdeme dále. 709. Výbor Regi, kdo je pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 52, zpravodaje. Kdo je pro? Myslím, že to musíme ověřit. Oddělené hlasování do tří nebo čtyř částí. Končím hlasování. Zamítnuto. Sedmset Návrh 708, kdo je pro, proti, zamítnuto. Návrh 710 a regi 146, eh, kdo je pro, proti, zamítnuto. Návrh 711, kdo je pro, proti, přijato. K tomu ještě máme 712, 713 jako dodatek, kdo je pro, proti, zamítnuto. 714, kdo je pro, proti, zamítnuto. 715, pro, proti, zamítnuto. 716, kdo je pro, proti, přijato. 718, kdo je pro? Myslím si, že to budeme muset ověřit. Takže hlasujeme o návrhu 718. Končím hlasování. Přijato 21 eh, pro, 17 proti. Další návrhy eh, padají, 17, 719, 720 padá, 722. 722, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kompromisní návrh 8, kdo je pro, proti, přijato. 726. 726, zahajuji hlasování k návrhu 726. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní tedy přicházíme k návrhu 747. Je to návrh zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Myslím, že to musíme ověřit. Takže návrh 747. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 748. Kdo je pro? Proti? Přijato. 750. Kdo je pro? 750. Pane Švábe? 750. Kdo je pro? Neviděla jsem zase tolik rukou pro. Eh, kdo je proti? Zamítnuto. 751. Kdo je pro? Proti? Také zamítnuto. 749 padá. Ne, pardon, 749 hlasujeme. 749, kdo je pro? Proti? Přijato. ITRE 46. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 752. Myslím, že to bude muset ověřit. Hlasujeme o 752. Já mám pocit, že je to zamítnuto, ale chci si to ověřit. Končím hlasování. Ano, je to zamítnuto. 754. Kdo je pro? Proti? A to také, myslím, budeme muset ověřit, takže hlasujeme o návrhu 754. Končím hlasování. Zamítnuto. 20 proti, 18 pro. Nyní návrh 755. Zahuji hlasování k návrhu 755. Končím hlasování. Také zamítnuto. Výbor ITRE 47. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 55. Návrh zpravodaje Zahajuji hlasování. Končím hlasování, zamítnuto. 756, tento návrh pana Kirocmana byl stažen, takže návrh 757. Zahajuji hlasování k 757. Končím hlasování. Přijato. Takže návrh 56 padá. 56 padá a 758 předkládá paní Rule. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 759 a 760. Kdo je pro? Ne, to už je pokryto, omlouvám se. Takže 761. 755 byl přijat. Takže 761. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 764. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Regi 48. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 762. Kdo je pro? Proti? To je jasně zamítnuto. 763. Kdo je pro? proti, schváleno. A 765, ten již byl pokryt návrhem uh, Regi 48, který byl zamítnut. 766, kdo je pro, proti, zamítnuto. ITRE 48, to je jazyková změna. 767 a 768, kdo je pro, proti, schváleno. ITRE 49, pro, proti, Myslím, že to si budeme muset ověřit. Máme většinu, ale jen tak tak. 22 proti 15 pro. 769, kdo je pro? Proti? Není to jasné, nehlásíte se, takže si to ověříme. Prosím, hlaste se jasněji. Tak abych měl přehled, eh, tento návrh je přijat. Mohlo by mi to totiž pomoci eh, odhadovat výsledek, aniž bychom hlasovali elektronicky. Nyní 770. Kdo je pro? Prosím, hlaste se jasně, kdo je pro. Myslím, že budeme to věřit, omlouvám se. To je těsné. Končím hlasování. 21 proti, 17 pro. 771. Kdo je pro? Proti? Přijato. Takže návrh 50 cent padá, nyní 772. Kdo je pro? Budeme o tom hlasovat jako o dodatku. Vracíme se k návrhu zpravodaje 57. Přeskočil jsem to. Takže 57 jako dodatek. Hlasujeme tedy o návrhu 57. Kdo je pro? Proti? Přijato. 772. 772. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 773, 774 jsou už pokryty, nyní regi 49. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 775 eh, byl stažen, nyní návrh 776. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Nyní jsme u kompromisního návrhu 10. Kdo je pro? Proti? Jasně přijato. Nyní kompromisní návrhy 11 a 12. Kdo je pro? Proti? Jasně přijato. Nyní přejdeme dále. Pozměňovací návrh 814. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 813. 815. Omlouvám se. 813 padá, takže 815. Kdo je pro? Proti? Přijato. Regi 52. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 817, 818 jako blok, kdo je pro, proti, zamítnuto. 816 dodatek, kdo je pro, proti, Přijato. 819, kdo je pro, proti, zamítnuto. 820, pro, proti, zamítnuto. 821, pro, proti, zamítnuto. Kompromisní návrh 43, kdo je pro, proti, přijato. Nyní přejdeme ke kompromisu 44, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis 45. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 862. 862. Budeme hlasovat elektronicky o 862. Končím hlasování. Zamítnuto. ITRE 54. ITRE 54. Kde pro? Proti? Omlouvám se, ověříme, ověříme si to, je to těsné. Dobře, končím hlasování. Měl jsem pravdu, takže tento návrh padá, 19 pro, 19 proti. 863. 863, kdo je pro, proti. To je jasně zamítnuto. Envy 30, ten je také zamítnut. Nyní kompromis 46, kdo je pro, proti, přijato. Přecházíme k návrhu 870, který předkládá paní Rujle. Kdo je pro, proti, zamítnuto. 871, kdo je pro, proti, přijato. 872, pro, proti. Myslím, že to také musíme ověřit, je to velice těsné. Takže 872 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 873. Zahajuji hlasování k 873. Vypadá to, že to bude těsné. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Stejně tak. 874, 875, kdo je pro, proti, zamítnuto. Oba. 876. Toto je blok až po návrh 882. Je to blokové hlasování, ano, kdo je pro, proti, Vše zamítnuto. 879. Kdo je pro? Proti? Přijato. Regi 55. Pro? Proti? Přijato. 881 předkládá paní Rule, kdo je pro? Proti? Myslím, že bychom to měli ověřit. Ještě má někdo hlasovat? Dobře. Končím hlasování. Zamítnuto. 20 proti, 17 pro. 883. Předkládá paní Hanzlík. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 884 paní Hanzlík. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 885 také paní Hanzlík. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromisní návrh 57. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 26. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromisní návrh 28. Ne. Kompromisní návrh 28 k článku 41. Kdo je pro? Toto je oddělené hlasování. Takže kompromisní návrh 26. Část 1. Kdo je pro? Proti? Jasně přijato. Část 2. Kdo je pro? Proti? Přijato. Část 3. Kdo je pro? Proti? Jasně, přijato stejně tak. Nyní tedy přejdeme dále ke kompromisnímu návrhu 29. Kompromisní návrh 29. Ano. Já ne, vám neříkám čísla stránek, takže článek 42, kompromisní návrh 29. Kdo je pro? Proti? To je jasně přijato. Nyní kompromisní návrh 50. Kdo je pro? proti, přijato. Přejdeme dále. Článek 989, to je staženo. Tím pádem tedy kompromisní návrh 41. Kdo je pro? Proti? Jasně přijato. Nyní přecházíme na regi 62 a INTE 70. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Regi 63, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Tím pádem následující návrh padá.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 1019. K tomu, eh, o tom musíme hlasovat. Takže 1019. Prosím, hlasujte rychleji. Musíte hlasovat rychleji, jinak tady budeme celý den. Končím hlasování. Přijato 20 pro, 15 proti. 1021. Kdo je pro? Kdo je pro, proti? Jasně zamítnuto. Jury 25. Kdo je pro? Proti zamítnuto. 1022. Pro, proti, zamítnuto. 1024. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 1023. Pro? Proti? Zamítnuto. 1025. Kdo je pro? Proti? Přijato. 1026. Návrh pana zpravodaje, nehlasuje se o něm. 1027. Kdo je pro? Myslím, že to musíme ověřit. Asi máme většinu, ale ověříme to. Ta většina se pohybuje. Takže 1027 přijato. 1027 přijato. Jury 26, teda 18. Kdo je pro? Omlouvám se ještě 1028. Takže návrh 1028, vrátíme se zpět, kdo je pro? 1028. Pro, proti, zamítnuto. Nyní Jury 26, Tran 18. Kdo je pro, proti, zamítnuto. Nyní článek 73, pozměňovací návrh 1388. Kdo je pro? proti, jasně zamítnuto. Návrh 1458, kdo je pro, proti, také zamítnuto. 1459, pro, proti, zamítnuto. 141, návrh zpravodaje, pro, proti, také zamítnuto. A návrh 1017. Ne, o tom nehlasujeme. Dobře. Žádný z nich tedy nebyl přijat. Nyní kompromis 30. Kdo je pro? Proti? Jasně přijato. Kompromisní návrh 31. Pro? 31 na straně 75. Pro? Proti? Přijato. Nyní jsme na 775 ze 150, což znamená, že jsme v polovině. A nyní přicházíme přímo ke straně 80, takže už jsme pokročili v druhé polovině. Kompromis 32, kdo je pro, proti, jasně přijato. Nyní 1093, kdo je pro, proti, Nevidím, co dělají zelení, musíme hlasovat. 1093. Hlasujte. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní návrhy 103, 104, zpravodaje. Budeme o tom hlasovat jako uh, o bloku. Kdo je pro? Budeme o tom hlasovat. Elektronicky končím hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. 1094 předkládá pan Arias. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 1095. Zahajuji hlasování o 1095. Končím hlasování. 24 pro, 13 proti. 1096 předkládá paní Hanslík. Kdo je pro, proti, zamítnuto. 1097 pro, proti, přijato. 105 a NV 46. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Zdržel se někdo? Eh, je to jasně zamítnuto. Nyní 1098. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 1099 pro? Proti? Zamítnuto. A návrh 106 zpravodaje. Myslím, že toto si ověříme, takže hlasujeme o návrhu 106. Končím hlasování. Někdo se asi rozmyslel. Pan Čváb si rozmyslel, eh, když jsem se díval na obrazovku. Kompromis 39. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní přicházíme k návrhu 1106. 1106, kdo je pro? Proti? Jasně zamítnuto. Trán 25. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrhy 107 a, a NV 47. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. A 1107 pro, proti, zamítnuto. Návrh 108. Kdo je pro? Myslím, že to ověříme elektronicky, takže 108 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 20 proti, 18 pro. Empl 40. Zahajuji hlasování k Empl 40. Končím hlasování. Zamítnuto. 1108 padá, 1109, kdo je pro, proti, zamítnuto, tis, eh, 109, pardon, eh, kdo je pro, proti, zamítnuto. Eh, o tom nehlasujeme. Pozměňovací návrh paní Styler, eh, čtyři jedničky, 1111, kdo je pro? Proti, zamítnuto. 1110, kdo je pro? Proti? Přijato. 1113 eh, dodatek, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměvací návrh 110, návrh zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Mohli byste jasně ukazovat, jak hlasujete? To je tedy zamítnuto 100, 1114. Eh, Kdo je pro? Proti? Také zamítnuto. Návrh 111, zpravodajův návrh a 1115. Hlasujeme o těchto dvou identických návrzích. Končím hlasování. Zamítnuto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 Proti? Zamítnuto. Liberálové. Můžete energetičně ukazovat, jak hlasujete, neviděl jsem. Nyní 82. ITR. Kde pro? Proti? Zamítnuto. Jury 32. Kde pro? Proti? Zamítnuto. Jury 33. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 1170 a ITRE 83. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 1118 pro, proti, zamítnuto. 1119 pro, proti, zamítnuto. 112 pro, proti, zamítnuto. 113. 1113. 1113, pardon, 113. 113 návrh zpravodaje. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní návrh 1120, návrh zpravodaje, kdo je pro, proti, zamítnuto. 702 regi, eh, kdo je pro, proti, přijato. Nebudeme hlasovat o 1121 ani 1122. Kompromisní návrh 33. Against. Kdo je pro, proti? Ano. Paní Koraca Belt. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěla vyzvat eh, všechny, zda můžeme hlasovat odděleně o návrhu, který najdeme na stránce 89. A to sice tento návrh zní následovně. And I would like to thank very much ms Tarabella, the rapporteur, and the shadow rapporteur of the EPP for having kindly supported. Také děkuji pane Tarabelovi stílům zpravodaj za EPP za to, že to takto laskavě podpořil a doufám, že to můžete podpořit. A EPP se k tomu staví kladně, dáme tam plus. Dobře, tak jestliže pan zpravodaj tedy to, s tím souhlasí, tak to můžeme vyjmout z toho kompromisu a budeme o tom hlasovat odděleně, pokud nikdo nic proti tomu nemá. Takže kompromis vezmeme tak, jak je a následně tam bude dodatek. Takže nejprve hlasujeme o kompromisu 33 pro proti přijato, zcela jasně. A nyní tady máme na 1165. Hlasujeme zvlášť pro, proti, Jasně přijato. Tak, pojďme dále. A máme tady kompromisní návrh 34. Hlasujeme v dvou částech. Takže kompromisní návrh 34 část 1. Kdo je pro? Proti? Přijato. A část 2. Pro, proti? A rovněž přijato. Nyní pojďme dále. Máme tady hlokové hlasování 1234. 1234 a dále. Respekt. Pan předseda se upravuje. 1243, to je 1243, článek 68. 1243, 1244, 1245 a 1240 ne, promiňte, 125 a 126, pan zpravodaj. Kdo je pro? Na straně 96. Kdo je pro? Proti? A toto je jasně zamítnuto. Kompromisní návrh 35. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pojďme tedy dále a můžeme přejít rovnou k článku 70. Návrh 13.4 pana Švába pro, proti, zamítnuto. A dále kompromisní návrh 36, kdo je pro, proti, to je přijato. Takže dále 1315 a 1316. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Dále Regi. Regi 81 a návrh 1317 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 153 zpravodaje pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Envy 60 a 61, o tom nehlasujeme. A dále tady máme blok ITRE 94 až 97, kdo je pro, proti, všechno zamítnuto. Dále 1318 a 1319, kdo je pro, proti, kdo je pro, kdo je proti, všechno zamítnuto. Kompromisní návrh 37, šest částí dílčí hlasování. Část 1, a 3 pro, proti, přijato. Část 2 pro, proti, přijato. Část 4 pro, Promiňte, část 3 pro, proti, přijato. Část 4 pro, pro, proti, zamítnuto. Ověříme? Dobře. Hlasujeme o části 4. Hlasujeme o části 4. Zamítnuto o jeden hlas. Já jsem říkal, že to je zamítnuto, ale samozřejmě dobře, že jsme to ověřili. Část 5 tedy odpadá, část 6 Aha, máte pravdu, to nebylo přijato. Pan předseda se omlouvá, takže hlasujeme i o části 5. Hlasujeme shell slovem may. Kdo je pro? Proti? Pro, proti, Část 6 pro, proti, přijato. Pojďme dál. Kompromisní návrh 58. Kdo je pro? A ne, tady máme tři části. Kompromisní návrh 58. Víte, jak velmi rádi tady kolegové hlasují, když se hlasuje po částech. Takže kompromisní návrh 58, část 1, kdo je pro, proti, jasně přijato. Část 2, pro, proti, jasně přijato. Část 3, pro, proti, také jasně přijato. Takže to je všechno přijato a dále kompromisní návrh 47. Také dílčí hlasování. Ústní pozměňovací návrh který požádalovalo EKR. Takže část 1, kdo je pro, proti, přijato. Část 2 s ústním pozměňovacím návrhem, který zde vidíte, kdo je pro, proti, také přijato. Pojďme tedy dále k návrhu 1386. Kdo je pro? Proti jasně zamítnuto. Ano. Dále 48 o tom nehlasujeme, takže 1387 pro, proti, jasně zamítnuto. A dále 1389, 1397 paní Šaldemose pro, proti zamítnuto. Vy jste pro, ale to se nedá nic dělat. Dále tady máme blokové hlasování. Kompromis 75, 76 a 77 společně, ale dílčí hlasování po třech částech. Část 1, jak vidíte v seznamu, kdo je pro, proti, přijato. Část 2, pro, proti, také přijato. Čas 3 pro, proti, také přijato. Pojďme dále a můžeme jít rovnou kompromisnímu návrhu 79. Kdo je pro? Proti? Jasně přijato. Pojďme tedy ke kompromisním návrhu 71. Kdo je pro? Proti? Jasně přijato. Dále návrh 1396. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 1431. Pro? Proti? Zamítnuto. Dále Ample 50 pro, proti, zamítnuto. Dále 1443 pro, proti, zamítnuto. 102 pro, proti, zamítnuto. 144 pro, proti, zamítnuto. 1444 pro, proti, zamítnuto. 103 itre pro, proti, zamítnuto. 59, kompromis 59 pro, proti, přijato. Kompromis 60 pro, respektive moment. Kompromis 60, kdo je pro, proti, jasně přijato. Pojďme dále. ITRE 110. Pro, proti, zamítnuto. Kompromis 69 k článku 85. Pro, proti, přijato. A dále návrhy 1523, 24, to jsou všechno výmazy, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kompromis 62 pro, proti přijato. 1542 pro, proti zamítnuto. 1543 pro, proti zamítnuto. 1544 ženo, 1545, 1546 pro, proti zamítnuto. Kompromis 63 pro, proti přijato. Dále. Kompromis 64. 64 pro, proti přijato. A nyní INTA 41, TRAN 45. Kdo je pro? Proti zamítnuto. Inta 42 pro, proti, zamítnuto. ITRE 112 pro, proti, zamítnuto. ITRE 113 pro, proti, zamítnuto. Dobře, tak 113. 1560 paní Rule pro, proti, Toto, myslím, musíme ověřit. 1560. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dále kompromis 78 pro, proti, přijato. Kompromis 27 dílčí hlasování, část 1. Kdo je pro? Proti? Jasně přijato. Část 2. Kompromisu 27. Část 2. Kdo je pro? Kdo je pro? Tak to budeme hlasovat. Toto je velmi důležité. Čili část 2 kompromisu 27. Končím hlasování. Část dvě zamítnuta. Dále tady máme INTA 43 a tak dále. Příloha 11. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Potom další hlasování Blok, pan Salvini a pan Sperony, které tady vítám. Kdo, hlas, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 40. Kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní 1581. Paní Prendergast. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 1580 pro, proti, zamítnuto. 165 a Tran 46 pro, proti, zamítnuto. 1583 pro, pro. O tom budeme hlasovat, takže 1583 pan Belet. zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 1582 hlasujeme. 1582, kdo je pro, proti, zamítnuto. 166 zpravodaje, kdo je pro, proti, zamítnuto. Ne, říká pan předseda. Bylo to zamítnuto. 168, paní Het, pro, to odhlasujeme elektronicky, je to těsné. Končím hlasování. Zamítnuto. 167 hlasujeme. 167. Hlasujeme. Myslím, že to bude stejná většina, ale uvěříme to kdyby náhodou někdo změnil názor. Takže 167 hlasujeme, končím hlasování a také zamítnuto. Kompromis 81, kdo je pro, proti, přijato. 171. 171, kdo je pro? A to také musíme ověřit. 171, kdo je pro? nebo respektive zahajuji hlasování, říká pan předseda. Přijato. 172 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 82 pro, pro. O tom musíme také hlasovat elektronicky, takže kompromisní návrh 82 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A tento kompromis je zamítnut, takže musíme teď hlasovat jednotlivě o každém bodu, čili Ample 2, kdo je pro, proti, zamítnuto, Envy 2, pro, proti, zamítnuto, návrh 1 zpravodaje, pro, proti, zamítnuto. Regi 2, pro, proti, zamítnuto. 173, ne, 175, paní Pěty Kajnen. 175, pro, proti, zamítnuto. NV1, kdo je pro, proti, zdrželi se. Envy 1 to musíme uvěřit. Envy 1 Končím hlasování. Zamítnuto. INTA 1, kdo je pro, proti, jasně zamítnuto. 174, paní Koraca Bild, kdo je pro, proti a to je přijato. Takže přeskočíme jeden návrh a máme tady INTA dvě pro, proti zamítnuto. 177 a NV13, kdo je pro, proti zamítnuto. 180 pro, proti zamítnuto. 179 pro, proti Přijato. NV5 pro, proti. Zamítnuto. Kompromis 84. Kdo je pro? 84 hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto o dva hlasy. Čili kompromis byl zamítnut, takže hlasujeme opět zvlášť. 181 NV14, kdo je pro? Proti zamítnuto. MPO L3, příslušné části, kdo je pro, nebo respektive zahají hlasování. MPO 3, příslušné části. Končím hlasování. Zamítnuto. 186 pro. Pro. Budeme muset také hlasovat elektronicky o 186. To možná bude přijato. Přijato. Čili to znamená, že všechno další odpadá. Všechno Další odpadá. A máme tady dále MP4. MP4 to do toho nespadalo, takže ne. MP4. O tom hlasujeme. Kdo je pro? Zaměstnanost 4. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto nv 9. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Um, hlasujeme dále. 188 a regi 13. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. nv 7. Pro? Proti? Zamítnuto. ITRE 4 a NV 18. Pro? Proti? Zamítnuto. 190 pro, proti zamítnuto. Návrh 4 zpravodaje. Zahajuji hlasování k návrhu 4. Končím hlasování. Zamítnuto. Regi 5. Regi 5. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. ITRE 5. Kdo je pro? proti, jasně zamítnuto. Inta 3, 4, 5 pro, proti, zamítnuto. ITRE 6 a návrh 5 zpravodaje pro, proti, drželi se, zamítnuto. INTA 6, kdo je pro, proti, zamítnuto. 195 pro, proti, zamítnuto, 197 a tak dále pro, proti, přijato. Všechny tyto přijaty. Takže nyní jdeme dále na návrh kompromis 86. 86. Kompromis 86. Kdo je pro? Proti. Přijato. Původní ustanovení 11. Totožné návrhy. Kdo je pro? Proti? Přijato. ITRE 8 jako doplněk. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 209 paní Rile. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 87. Kdo je pro? Proti? Přijato. A dále 215. 215. 215, ano. 215, prosím. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, schváleno, ale vzhledem k tomu, že je to můj návrh, tak jej raději ověříme, abyste si nemysleli, že si tady nahrávám do karet. Končím hlasování. Schváleno. 21 ku 16. Potom 216, pan Žuván. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. A nyní 222 a 224. Kdo je pro? proti, schváleno. 223 se nehlasuje, 225 se. Takže se hlasuje o 225, kdo je pro, proti, schváleno. 226 se nehlasuje, Kompromisní návrh 88, kdo je pro? proti, schváleno. 231, kdo je pro, proti, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Hlasovali liberálové? Ne, nikdo nehlasoval. 231. Prosím, hlasujte pro, říká předseda. Nebylo to vůbec jasné. Za, končím hlasování zamítnuto 89. Kdo je pro? Jasně schváleno. 234. Pouze tato slova. Kdo je pro? Proti schváleno 235, kdo je pro, proti, schváleno 236, kdo je pro, proti, schváleno. Chcete ověřit? Ano, asi ověříme. 236, paní Koraca Bild. Nebylo to zcela jasné. Končím hlasování. 20 pro, 14 proti. Schváleno. Eh, návrh 11 Spravodaje. Kdo je pro? Proti. Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromisní návrh 48. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Úvodní ustanovení 25. 240, 241 eh, až 242 schváleno. 244 říká předseda. Právě jsme hlasovali 241 až 242, říká předseda. Omlouvám se, říká předseda. Trošku jsem to přeskočil. Takže schválili jsme kompromisní návrh 49 a teď musíme hlasovat. Omlouvám se, říká předseda. Takže teď znovu hlasujeme kompromisní návrh 49, kdo je pro, proti, schváleno. A nyní e, stejné návrhy 241, 242, kdo je pro, proti, jasně zamítnuto. Schváleno. Opravuje se předseda. Ano, bylo to jasné. Nyní 244, kdo je pro, proti, zamítnuto. Regi 6, kdo je pro, proti, zamítnuto a ITRE 12. Kdo je pro? Proti? Jasně zamítnuto. Kompromisní návrh 13. Kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. Kom- kompromisní návrh 14 s dílčím hlasováním. Hlasujeme o části 1. Kdo je pro? Proti? Schváleno. A nyní část 2. Kdo je pro? Proti? Také schváleno. A nyní ITRE 14. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 250. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Schváleno. Stínový zpravodaj eh, pan Šváb nesouhlasí, ale tak to je zaměstnanost 10. Kdo je pro? proti, zamítnuto. ITRE 17, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kompromisní návrh 42, kdo je pro, proti, jasně schváleno. Takže uh, úvodní ustanovení 30, Koraca Build, kdo je pro, proti, jasně schváleno. Regi 8, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kompromisní návrh 53, kdo je pro, proti, eh, schváleno. A blokové hlasování ITRE 15, 16, 19, 20, kdo je pro, zamít, proti, zamítnuto. ITRE 21, to bylo ještě součástí blokového hlasování. A nyní návrh 255 a eh, Employment 11, kdo je pro, kdo je pro, proti, jasně schváleno. ITRE 22, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kompromisní návrh 15, kdo je pro, proti, schváleno. Kompromis 16, kdo je pro, proti, schváleno. Kompromis 17, kdo je pro, proti, schváleno. Kompromis 18, kdo je pro, proti, schváleno. Kompromis 19, kdo je pro, proti, schváleno. 270, kdo je pro, proti, schváleno. 271. Vy jste chtěla uh, udělat ústní pozměňovací návrhy. Ano, děkuji, pane předsedo. Já mám ústní pozměňovací návrh k 271, je to 38b. Take into account strict environmental consideration production methods, including in the formulation of the award criteria in full respect of EU law. And I'm happy to say, and I'm very... A jsem velice vděčná, že zpravodaj, i stínový zpravodaj EPP toto schválili a za a na hlasovacím seznamu EPP toto bude označeno jako plus. Děkuji vám. Dobře, hlasujeme tady teď, kdo je pro proti, jasně schváleno. Návrh 16 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 272. Normální hlasování. 272, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Eh, NV15, kdo je pro? Proti? zamítnuto. ITRE 24 je doplnění, kdo je pro, proti, to budeme muset ověřit. ITRE 24 jako doplnění. Končím hlasování. Schváleno. Kompromisní návrh 20, kdo je pro? Proti schváleno. ITRE 26 kdo je pro, proti, zamítnuto. 278 a 279, kdo je pro, proti, schváleno. Kompromis 21 s dílčím hlasováním číst část 1 nyní. Kdo je pro? Část 1, 21. Kdo je pro? Jasně schváleno. Nyní část 2. Kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky o části 2. Kompromis 21 hlasujeme teď, část 2. Končím hlasování. Schváleno o tři hlasy. 20 ku 17, jeden se zdržel. Nyní kompromisní návrh 22. Kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. Kompromisní návrh 23. Kdo je pro? Proti? schváleno. 297, pan Grech, kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Budeme muset ověřit elektronicky, to nebylo vůbec jasné. Hlasujeme teď 297. Myslím, že to bylo zamítnuto. Končím hlasování. Ne, bylo to schváleno, říká předseda 21 16. 298 se nebude hlasovat, Jury 7 nebude hlasovat, kompromisní návrh 24, kdo je pro? Proti, schváleno. Uh, <clears throat> úvodní ustanovení 49, uh, eh, employment 18, eh, zamítnuto. Uh, 302 a další, kdo je pro, proti, schváleno. 303, paní Ryle, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kompromisní návrh 91, kdo je pro, proti schváleno. A nyní návrh 311 Předseda se omlouvá, postupoval jsem příliš rychle. Už je to poslední strana. Už tam žádné další strany nejsou. Takže kompromisní návrh 92. Kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. Nyní návrh 311. Kdo je pro? Proti. Ověříme elektronicky. Třista jedenáct. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 22. Zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Výbor Regi 15. Kdo je pro? Proti? Také zamítnuto. E, návrh 312, kdo je pro, proti, schváleno. 313, kdo je pro, proti, To je těsné, ověříme. 313. Končím hlasování. Schváleno 20 k 18. To znamená, že 314 odpadá a přecházíme na regi 16. Kdo je pro? A to je zase těsné, takže hlasujeme elektronicky Regi 16. Schváleno. A Regi 17. Kdo je pro? A Regi 17, pane Švábe, kdo je pro, proti, zamítnuto. Návrh 317, paní Rýle, kdo je pro, proti, zamítnuto. 318, pan Dion, kdo je pro, proti, zamítnuto. Uh, Inta 15, kdo je pro, proti, zamítnuto. 320, kdo je pro, proti, Nevidím. A budeme muset ověřit elektronicky. Liberálové se rozhodovali příliš dlouho. Končím hlasování. Zamítnuto. teď hlasujeme, hlasujeme společně o 321, 322, paní Rýle, pan Dion pro, proti. Zase těsné, takže hlasujeme elektronicky. Je to poslední hlasování. Poslední hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 16 proti, schváleno. A nyní tedy závěrečné stanovisko výboru k hlasování. Hlasujeme teď. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Naše stanovisko je schváleno 23 pro, 8 proti, 7 se zdrželo. Já vám děkuji, děkuji zpravodaji. než se rozejdeme, já bych se chtěl zpravodaj zeptat, jestli se chce ještě vyjádřit předtím, než se rozejdeme na polední pauzu. Chcete slovo? Pouze zopakuji, pane předsedo, to, co už jsem říkal, znovu eh, zopakuji se, vašemu sekretariátu i vám jako předsedovi a dále děkuji stínovým zpravodajům. Všem chci poděkovat za odvedenou práci. Samozřejmě eh, budeme muset eh, se zaměřit znovu na to hlasování, na jednotlivá hlasování, tak abychom viděli, zda je to Zda je to jasné, ta podpora. Je totiž pravda, že většina kompromisů byla přijata s výjimkou dvou, které se týkají bodu odůvodnění. Ale já si myslím, že rozhodně bylo užitečné spolupracovat, několikrát se vidět. Také výměna e-mailů byla užitečná, protože nakonec se podařilo vyslat jasný signál. Je jasné, že se musíme zaměřit na text a zjistit, zda tam nejsou nějaké nesoulady. To je samozřejmě, to vždy hrozí, když se předkládá velký počet pozměňovacích návrhů a kompromisů. Nyní tedy z toho musíme vyvodit eh, stanovisko parlamentu. Nakonec se eh, to ještě doladí na plenárním zasedání. Nakonec budeme mít jasné stanovisko, jasný signál. To je velice důležitá věc u této komplikované otázky a hlavní podstata eh, toho sdělení je následující. Mohli jsme, mohli jsme zvolit jednodušší cestu, nastavit tu laťku níže a bylo by to jednoduché. Ale my jsme tak jednat nechtěli, my jsme chtěli zadávacím subjektům umožnit lépe využívat veřejné prostředky, ať už se jedná o cokoliv, o poskytování eh, služeb, dodávku zboží nebo odvedení práce. Šlo nám také o to, aby se jednotlivé podniky mohly lépe účastnit tohoto procesu, zvláště se zaměřujeme na ty malé a střední podniky. A nyní se tedy budeme zabývat vyjednáváním s radou. Komise, jak už jsem říkal, byla vždy naším partnerem. Kromě toho, že komise vytvořila dokument, který se obírá správným směrem a hodně nám pomohl, za to, za to chci komisi poděkovat. Děkuji za snahu spolupracovat. My totiž víme v parlamentu, že se musíme za každých okolností e, snažit hledat kompromis, to my jako belgičané dobře víme. E, Máme to tak nastaveno ve vlastní zemi, ale chci říci, že mi bylo velkým potěšením pracovat na této komplexní otázce. Je to komplikovaná, ale zároveň velice důležitá otázka, která nám může pomoci znovu nastartovat evropskou ekonomiku a to díky lepšímu vydávání finančních prostředků. Děkuji. Děkuji. Já jsem chtěl jménem všech poděkovat eh, týmu, který vypracovával hlasovací seznam. My jsme totiž eh, odhlasovali v kratší lhůtě, o hodinu eh, méně nám to trvalo, než se předpokládalo, takže za to chci poděkovat. Vím, že bylo potřeba hodně práce na sestavení toho seznamu a nyní chci tedy říci, že jsme skončili mnohem dříve, než se předpokládalo, ale hlasování na odpoledne už bylo stanoveno, takže nemůžeme eh, bohužel k tomu přistoupit nyní. Chci vás pouze poprosit, aby se zde byli ve tři hodiny odpoledne. Budeme se eh, poté po hlasování zabývat zprávou pana Rabona, takže musíme zajistit, abyste byli také zástupci komise a eh, chci také poprosit koordinátory, aby byli v sále. Pokud chcete začít dříve, skončíme také dříve, takže se dostavte pokud možno dříve. Také proběhne neformální eh, sdělení tisku. Já si myslím, že to proběhne zde, v sále. Takže kdokoliv, kdo by se chtěl zúčastnit, eh, zvu jej na tuto událost. A nyní formálně končím zasedání. And our interpreters are going to stay to help us with the press as well, I think.